Pak mám pro vás ještě dvě sdělení. Vladimír eh, Remek mne informoval o odstoupení z postu europoslance od 16.12. a tím pádem podle článku 4 Evropský parlament bude informovat o uprázdnění tohoto místa od 16.12. a sdělí toto národním úřadům. Pan Dan Jorgensten 12. prosince 2013 byl delegován eh, ministrem pro výživu, zemědělství a rybolov v Dánsku a gratulujeme podle článku 4 jednacího řádu Evropský parlament od 12. 12. 2013 bude informovat o uvolnění tohoto postu a předá to příslušným úřadům jako další jsou na pořadu jednání ehm, body o eh, ochraně lidských práv.